Ja, meine Damen und Herren, ich darf... Dobrý den, dámy a pánové. Všechny vás zde srdečně vítám. Velké zástupy kolegyň a kolegů. Hmm. Jsou tam taky velké řady diváků, ani jsme všechny nemohli pustit dovnitř. Máme před sebou bod 27, což je politika konkurenceschopnosti z roku 2008. Spravodajem je kolega Bytěkov a já mu nyní uděluji slovo. Děkuji, pane předsedo. Doufám, že všichni, kteří se dnes této diskuze neúčastní osobně, jsou přítomni aspoň duchem. Výbor rozhodl, že vypracuje stanovisko k této zprávě kterou vypracovala kolegyně Sophie Infant ze skupiny ALDE jako zpravodajka. A já mám to potěšení učinit několik návrhů k tomuto stanovisku. Eh, důležité jsou pro mě, důležitých je pro mě sedm bodů, abychom je zmínili v tom stanovisku. Eh, nejdříve téma, které není banální, podle mě. Myslím, že bychom měli uví... Z... zařadit téma kartelů a jednotky pro styk se spotřebiteli. Eh, je jasné, že kartely škodí spotřebiteli. A právě proto musíme toto téma obzvláště zdůraznit. Za druhé, Musím říci, že když jsem tento návrh dělal, vycházel jsem z toho, že COP15 by mohla přinést celá jiné výsledky. Myslím si ale, že je v zásadě správné, abychom si položili i otázku, jaké dopady eh, takovéto mezinárodní dohody mají na konkurenceschopnost a hospodářskou soutěž. Za třetí bych rád navrhl, abychom komisi podnítili v tom, aby v další zprác, zprávě eh, věnovala pozornost tématu malé a střední podniky a hospodářská soutěž. Myslím, že taková samostatná kapitola by byla skvělým nástrojem pro to, abychom toto téma zdůraznili. Myslím, že by to také pomohlo překonat potíže, které v hospodářské soutěži malé a střední podniky mají a právě proto by taková zvláštní kapitola měla existovat. Tím bychom podpořili malé a střední podniky. Za čtvrté, měli bychom prověřit otázku, jak fungují různé mezinárodní podpůrné systémy v automobilovém průmyslu a jak zkreslili trh. Tam bych formuloval opatrněji. Mm, myslím, že nám poněkud unikla silná kritika. Ale v každém případě vztah mezi výrobci a přímými a nebo sekundárními dodavateli tento vztah je tedy něco, na co bychom se v každém případě měli soustředit. Za páté jde o sektor energetiky. V Německu z toho vznikla důležitá diskuze, možná, že je tomu tak i v ostatních zemích, a sice o tom, že e, nedostatek investic do infrastruktury může ovlivnit hospodářskou soutěž. Za šesté, anebo že ovlivňuje hospodářskou soutěž. Za šesté, zadávání veřejných zakázek. I tam eh, bychom měli toto téma zdůraznit, protože v této oblasti eh, Existuje řada národních předpisů a ty vedou ke zkreslení trhu. A druhý aspekt tohoto bodu je, že zapojení kritérií o sociálních a ekologických dopadech se odráží v různých ustanoveních a ti by mohli také zkreslit hospodářskou soutěž. A na závěr poslední bod, eh, sektor telekomunikace. Jsem toho názoru, že i přes snahy komise eh, je v této oblasti nedostatek konkurence. A tím pádem jsou tam další formulace, další témata, eh, obzvláště co se týče úřadu Berek. Dal jsem najevo, že jsem ochoten ke spolupráci a když jsem dostal podněty, reagoval jsem na ně. Samozřejmě vás i nadále vyzývám ke spolupráci a hovořil jsem o tomto návrhu i s paní Infeldovou. Dala mi najevo, že stanovisko výboru ITRE vítá. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, říká pan předseda. Slovo dostává pan Balčitis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. E, tai visų pirma, noriu pasveikinti. Nejprve, pane předsedo, bych rád poděkoval kolegovi Bytykofrovi za tento návrh stanoviska, který je opravdu vyčerpávající, komplexní. Rád bych mu také poděkoval za spolupráci, protože naše návrhy zapracoval do svého textu. Dovolte mi upozornit na některé věci, které podle mého bude ještě třeba projednat v budoucnosti. Nejprve hospodářská soutěž na eh, jednotném trhu s energetikou a s energiemi a také eh, energetická bezpečnost. Stále ještě nemáme zaveden řádně fungující jednotný energetický trh, protože některé regiony, například po Baltí, jsou izolovány od zbytku Evropy, pokud o dodávky energií. A proto také u nás dnes jsou ceny energií vyšší než jinde v Evropě. Dokud tady nebudeme mít eh, dokončenou infrastrukturu v Evropě, nemůžeme zajistit eh, efektivitu a žádnou hospodářskou soutěž na vnitřním trhu s energiemi. Proto si myslím, že je třeba do toho zahrnout i návrh řádného financování projektů v oblasti energetické infrastruktury, tak aby tyto projekty mohly být dokončeny včas. A komise by měla Eh, předkládat zprávy o tom, eh, zda jsou plány plněny včas. Dále pokud je o ekonomiku s nízkými emisemi, tady si myslím, to je samozřejmě cíl, který se Evropa vytyčila a měli bychom tady vytyčit eh, nebo upozornit na cíl ekologické dopravy. Já podporuji návrh navrhovatele stanoviska, že totiž by se komise měla zabývat tím, eh, jak pravidla v oblasti veřejných zakázek eh, ovlivní hospodářskou soutěž členských zemí. Protože si myslím, že tady určitý vliv je. Jakmile jsou rozdíly v oblasti zadávání veřejných zakázek mezi notovými zeměmi, tak to potom má dopad na trh. Já si myslím, že komise by měla prosazovat jednotná pravidla pro veřejné zakázky v celé Evropě. Jedině tak zajistíme, aby eh, se podniky zajistily na inovace a také bychom zajistili větší transparentnost veřejných zakázek. Děkuji. Danke sehr. Gibt es eine Woche? Děkuji. Eh, hlásí se o slovo komise. Ještě pan Weber, máte slovo. Ano, jenom velmi stručně, já bych také rád poděkoval našemu kolegovi panu Betekofrovi za těch sedm bodů, které zapracoval. Já tady nechci věci opakovat. Mne asi velmi zajímá ten šestý bod, kde doporučujeme, abychom do eh, výběrových řízení a do smluv zapracovali určitá kritéria, určité normy, Eh, které by se vztahovaly na sociální a environmentální dopady, což by, myslím, eh, také vneslo jaksi nové impulzy do té hospodářské soutěže a svým způsobem by to i hluboce proměnilo situaci. Já si myslím, že eh, tady často, jak si pijeme oslavné hymny na hospodářskou soutěž, ale hospodářská soutěž není tím cílem, ta je pouhým prostředkem, samozřejmě užitečným, ale ne vždy. Konec konců myslím, že eh, by si eh, jsou zde minimálně dva, tři případy u nás ve Francii, kdy eh, přílišná jaksi vůle k hospodářské soutěži a k tomu střetu mezi konkurenty tak to, oni do toho někdy vstupují silné evropské hospodářské eh, podniky a někdy to na ně dopadá negativně. Musí mít také možnost, eh, také možnost eh, tyto podniky rozvíjet, takové ty národní šampiony. Samozřejmě je třeba bojovat proti kartelům, proti monopolům. Například Evropská komise zasadila o snížení cen roamingu, to je v pořádku, ale měli bychom také dbát na to, abychom Eh, navyšovaly průmyslový potenciál evropských podniků, což eh, se někdy žádá abychom to, abychom také toto kritérium eh, zohlednili v našich pravidlech. Děkuji. Chce se vyjádřit komise? Prosím. Mnohokrát děkuji. Ano, my bychom nejdříve chtěli poděkovat mnohokrát za návrh stanoviska. Je to velice úplný návrh, velice pohodný návrh, který se týká některých bodů, které nás, nám pomohou vypracovávat zprávy v budoucnosti. Bereme na vědomí to, že si stanovisko váží eh, některých bodů, které byly ve zprávě a že žádá o zahrnutí malých a středních podniků v budoucnosti. Já si myslím, že vztah mezi hospodářskou soutěží a malými a středními podniky je skutečně základem našich kroků. A vidíte některé iniciativy, které jsme učinili, například iniciativy týkající se státní pomoci. Eh, já si myslím, že to je směr, kterým parlament chce, abychom se ubírali v budoucnosti v další zprávě. Pokud jde o některé další body, my je budeme na vědomí. Velmi nám pomohou a budeme se snažit co nejvíce reagovat na tyto body prostřednictvím další zprávy. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Pane Bytykofere, chcete ještě něco k tomu dodat? Jenom stručně, pane předsedo. chtěl bych říci po té, co, po té, to, co pan kolega Weber se vyjádřil, že neočekávám, že zde budeme a pět nějaké hymny na hospodářskou soutěž. A pan Greener ve výboru pro průmysl je to, za to kritizován. Já bych chtěl říct panu Vébrovi, a v tom s ním souhlasím, že se nedomnívám v žádném případě, že bychom měli hospodářskou soutěž považovat za svatou. Trhy potřebují řád. Trh bez řádu, bez demokratického řádu nemůže fungovat. Tak tomu vždycky bylo. A iluze, že trhy samy od sebe se mohou regulovat, to je podle mého názoru nesprávné. Musíme v každém případě dávat pozor na to, jaký řád má určitý trh a je nutné mít takový řád, který poskytuje prné informace, který poskytuje informace o důsledcích chování trhu. Já si myslím, že to je něco, na co se musíme soustředit a to je třeba v tomto případě také zohlednit. Děkuji. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů 2. února. A prosím vás v angličtině, protože máme eh, velice zrychlené řízení. Další bod a zpráva o zelené knize Komise o nakládání s biologickým odpadem v Evropské unii. Navrhovatelem je Giles Chichester. Předávám mu tím slovo. thank you. Uh, Děkuji, pane předsedo. A bývalá kolegyně paní Gutierrez, a nyní jediné politické skupiny, požádala mě, eh, že bude hovořit za mě, eh, nebo že eh, bude hovořit nejdříve ona, že prohodíme pořad jednání v tomto případě, takže jestli je to možné. Předseda říká, já s tím nemám problém, takže to prohodíme, to znamená, že nyní budeme hovořit o Europeáně. Nejdříve bude mít tady slovo kolega Enču. de Děkuji, pane předsedo. Jakožto navrhovatel stanoviska výboru ITRE ke zprávě Europána a bych rád na ní prezentoval své závěry. Poté, jsem si přečetl seznam projektů a obrátím se pak také na komisi. Dovolte, abych tady jednu věc upřesnil. Eh, ta zpráva, která byla právě rozdána, tam eh, jsou určité problémy s, s překladem, s různými jazykovými verzemi. Takže nejprve tento projekt je třeba eh, zkvalitnit. Europeana musí být databází s online přístupem. Nemusí být pojímána jako portál. Zatím to funguje právě jako portál. A je třeba um, usnadnit eh, reklamu na díla, která jsou obsažena eh, v některých eh, knihovnách. Jde o placený přístup k obsahu. Nezapomínejme, že to je projekt placený z veřejných prostředků, který by, který by měl zajišťovat přístup k, kultur, k evropským kulturním dílům. Nemůžeme zajistit trvalou dostupnost těch děl, a navíc eh, přístup k dílům, která již vyšla z tisku, eh, který by měl být tady zdarma. Ten eh, digitální obsah je umístěn na soukromém serveru a majitelé serveru mohou žádat kompenzaci, mohou žádat náhradu za poskytování přístupu k těmto dokumentům. Dále je třeba ustavit řídící skupinu u projektu Europeana proto, potřebujeme agenturu nebo nějaký výbor, který by podléhal komisi a jejím instrukcím, ale také standardní postupy a pravidla pro uh, náhradu za mm, autorská, pro mm, autorská práva tedy, a také ochranu autorských práv. Je třeba monitorovat tedy ten eh, digitální obsah, je pravda, že Europána je mnohem většího rozsahu než eh, cokoliv jiného srovnatelného. Jde o přístup ke kvalitním informacím eh, pro občany. To musí být naší hlavní prioritou. Tento projekt musí být v zájmu občana, nikoho jiného. je třeba mít lépe definovány odpovědnosti. To by jedině zlepšilo fungování projektu. Je třeba také dobře eh, organizovat eh, zdroje eh, digitálních informací. Jediný zástupce na evropské úrovni, který by mohl zajistit jednotné řízení celého projektu, je Evropská komise. Ta by měla vystoupit s nějakým návrhem řízení zprávy tohoto projektu a měla by také provedena studie, komise by tedy měla provést či zadat studii o možnosti eh, vytvoření nějaké evropské agentury a eh, národních agentur, které by eh, řídily digitalizaci při zaručení a ošetření autorských práv a odměn pro autory. Dále v souhlase eh, s legislativou všech členských zemí, kromě eh, tedy e, eh, Nězozemska, e, musí e, existovat centrální knihovna, která e, uchovává výtisk každé vydané knihy a byla by zde možná nějaká povinnost uchovávat to digitálně, tak aby informace mohly obíhat rychleji a levněji. To by pomohlo i přidávání nového materiálu do databáze, a tento materiál by byl potom dostupný občanům mnohem rychleji. Ale e, samozřejmě je třeba ošetřit práva e, držitelů autorských práv, e, ty, na ty podmínky ti lidé musí přistoupit. Jde tedy tady o zaručení bezplatného přístupu ke kulturním obsahům pro studenty, pro vyučující. Toto musí být prioritou pro zlepšení kvality eh, školství a vzdělávání. A tady eh, tyto kategorie by tady měly být eh, privilegovaný status, pokud je o přístup k této databázi. Ten přístup by měla tedy monitorovat agentura řízená komisí, tak by bylo zajištěno žádné řízení toho projektu. Možná tyto kategorie osoby mohly mít vyhrazené internetové účty, kde by byl tady přístup, eh, který mohli by se tam zobrazovat obsah a nemohli by jej ukládat. A myslím, že je třeba eh, takto eh, působit v oblasti školství, to je jediná možnost, jak předávat a šířit evropské hodnoty. Další problém, na který dnes narážíme, je, že chybí právní rámec, tak aby knihovny které by knihovny mohly eh, používat eh, při digitalizaci kulturního dědictví. Eh, knihovny se musí obracet na jiné organizace, instituce na základě smluv o spolupráci a takto se zajišťuje převádění do digitální podoby. Dnes často také nevíme, kdo přesně je držitelem autorského práva a knihovny tedy naráží na tento problém. Celý ten proces tím trpí. Eh, jsou některé eh, biblioteky, které, eh, pardon, některé knihovny, které se v tom dobře orientují, dobře vyznají, zejména pokud je o starší díla, tak jsou určité úspěchy, ale narážíme tady na technické, technické problémy stále. Dále je malá informovanost o Evropáně, občané ji neznají. Až to bude plně zprovozněno, Eh, bude třeba zorganizovat nějakou propagační kampaň, informační kampaň o tomto projektu, protože veřejná služba eh, má smysl pouze, když je skutečně využívána, slouží občanům. Pokud budou občané nadále používat Google Books, protože je to jednodušší a známější, tak celý tento projekt bude zbytečný a bude to pouhá ztráta vložených prostředků. Eh, Tedy Evropa bude představovat přidanou hodnotu pro EU pouze pokud se stane eh, Evropským informačním a kulturním centrem. Eh, děkuji za pozornost a těším se na vaše názory. Děkuji a slovo má paní Gutierrez Guterres. Děkuji. Už během posledního španělského předsednictví minulého už jsme to téma probírali. To jsem tehdy ještě byla ve výboru pro kulturu. A tehdy jsme řekli, no, je to vlastně otázka, která by měla podléhat subsidiaritě. Ale Evropská unie občas dělá kroky, které by dělat neměla a opačně. Europeana, tak jak ten projekt vypadá dnes, je velmi dobrý projekt, je ale špatně koncipován. A můj předřečník už poukázal na to, kde jsou problémy. Myšlenka celého projektu Europeana tkví v tom, že by měla eh, existovat databáze online, díky které dostan- bude mít člověk přístup ke všem evropským knihovnám. Znamená to, že celý projekt musí být dobře a kvalitně koordinován. A to proto, aby všechny země měly přístup k informacím o Evropáně. Myslím, že by se neměla vytvořit jedna instituce v každé zemi. Eh, už jsem byla za tuto oblast odpovědná a vím, že takový krok by nás neposunul dále. Eh, celý projekt musí mít takzvaně jednu hlavu, eh, která bude vše zastřešovat. Musíme také stanovit, jestli ten jeden úřad bude v soukromých rukou anebo ve veřejných. Například v Holandsku to není úplně jasné a proto máme velk- jsou velké potíže například v oblasti výzkumu. Vynakládají se prostředky na to, aby eh, mohly být vydávány odborné časopise, časopisy, ale autoři musí potom utrácet vlastní prostředky, aby si mohli přečíst svůj vlastní publikovaný článek. Europeana musí být proto otevřená, jinak koncipovaná, kvalitnější a samozřejmě musí mít větší rozpočet. Dnešní koncepce předpokládá malé částky a s těmi se nám samozřejmě nepodaří Europeanu realizovat. Úplně souhlasím s tím, co zde bylo řečeno. I z mé zkušenosti mohu potvrdit, že největší problém spočívá v tom, že každý eh, pracuje podle svých plánů. podle svého systému a proto zatím nefunguje ten katalogový systém, ale máme dnes možnosti využívání um, PDF a dalších možností internetu a těch bychom měli také využít. V současné době se využívá GPC a TIF. Ale myslím si, že bychom v každém případě měli využít jednu internetovou řeč, do které každý vnese to, co by chtěl. Máme k dispozici dostatečný, dostatek technologií. Myslím, že je možné vytvořit nějaké vůdčí grémium, které by v celou věc zastřešovalo ale pokud to neuděláme, budeme mít potíže. To, o tom jsem hovořila i se svými kolegy, kteří se zabývají kulturou. Eh, Francie a Německo už vyvinuli podobný systém. Dnes máme ale možnosti princip subsidiarity uplatnit na určitém přitažlivé, báze byly pro státy přitažlivá. Nesmíme brzdit ani obrazovou eh, knihovnu, bibliografické seznamy a tak dále. V Evropě máme mnoho mladých lidí, kteří nemají všeobecné vzdělání. Pokud už lidé tráví mnoho času na internetu, musíme internet naplnit zajímavými věcmi. A proto jsem toho názoru, že právě u projektu Europeana bychom se měli zasazovat o to, aby byl posílen řídící orgán, aby byla možná koordinace s menšími prostředky. Současně je potřeba využívat jednoho jazyka. Musíme docílit vysoké kompatibility. Každý by měl získat pocit, že chce být účastníkem projektu Europeana. A otázka duševního vlastnictví, eh, o té, tu bych nerozebírala, ta je velmi složitá a myslím, že bychom se neměli pokoušet eh, to téma otevírat. Děkuji, říká předseda a slovo má kolega Bytykov. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych rád poděkoval kolegovi Enciovi za, před, za podklady k této diskuzi. Myslím si, že je důležité vyzdvihnout právě dvě témata, kterým se věnuje. Tak první je ta otázka volného přístupu a to druhé důležité téma je to, co kolega právě zdůraznil, je nutnost informovat občany o tom, že Europeana existuje, aby o tom věděli. Můžeme dělat mnoho aktivit, ale když se o tom nikdo nedozví, nic z toho nebudeme mít. Proto si myslím, že bychom se na tento aspekt měli soustředit. Dále bych rád dodal několik krátkých bodů. Potíž Europeany dosud tkví v tom, že účast jednotlivých členských států je na různé míře intenzity účastní se, projektu se účastní především Francie a Německo v nějaké větší míře. Z toho důvodu by bylo důležité, protože je to projekt, který má sloužit ochraně kulturní rozmanitosti Evropy, aby se zúčastnili všechny členské státy, aby ta účast byla vyváženější. Dále zde máme řadu právních otázek a potíží, například co se týče eh, zařazení materiálu, které ještě pobíha, eh, podléhají copyrightu. Nechceme, aby v 21. století vznikla nějaká černá díra. Hmm, tento problém musíme vyřešit, zvláště uděl, eh, kde je těžké zjistit eh, majitele autorských práv. A třetí poznámka. Je důležité zajistit trvalou udržitelnost tohoto projektu a zajistit financování tohoto projektu. Ještě jednou děkuji za Eh, vaši práci a za témata, kterým se věnujete. Děkuji, říká předseda. Za komisi promluví pan Volman nebo paní Zeli. Pan Volman, máte slovo. Um, Děkuji, pane předsedo. Europeana je výsledkem a velké spolupráce mezi evropskými kulturními institucemi, jak zdůraznili některé, někteří řečníci, v současné době se vyvíjí. Je to určitý prototyp v, v současné době, ale už dává přímý přístup 6 milionům k 6 milionům digitalizovaným objektům. A hovoříme také o fotografiích, mapách, vizuálním materiálu, nejenom o knihách. Cílem politiky je, aby toto číslo v roce 2009 10, vstoupilo na 10 milionů objektů a zároveň v tomto roce chceme zahájit novou verzi Europeány. Pokud jde o návrh stanoviska a připomínky v diskusi. Chtěl bych poděkovat nejdříve navrhovateli za návrh stanoviska. Návrhy, které zde máme, se týkají mnoha důležitých témat, například organizace digitalizace v členských státech, používání jednotných standardů, dlouhodobé uchovávání digitálního materiálu, jak něco takového bude v Evropě organizováno, dále financování digitalizace a co můžeme udělat na evropské úrovni. Dalším důležitým tématem je, jak může být Europeana známější na veřejnosti. Tým Europeány byl velice opatrný do posud a nesnažil se vést velkou reklamu, protože tento projekt je stále ještě ve fázi určitého prototypu. Je zde řada, ve zprávě řada zajímavých návrhů, ale já bych chtěl eh, trochu varovat. Europeana je organizována des, decentralizovaným způsobem obsah zůstává u kulturních institucí. Europeana se snaží e, nalézt synergie, pokud je o materiály z různých členských států. To, co navrhuje zpravodaj nebo navrhovatel, e, je mnohem centralizovanější přístup. V praxi by to znamenalo, že budeme muset začít znovu, se zcela novým přístupem. A to jde proti všemu, na čem jsme se doposud shodli, eh, včetně toho, na co poukazovalo usnesení EP z roku 2007 a také závěry rady. Zaznělo zde několik bodů týkajících se volného přístupu ke kultuře. V současné době Europeana poskytuje eh, volný přístup eh, k milio, milionům veřejných institucí. A samozřejmě eh, zde existuje otázka copyrightu a placení pro držitele práv. A samozřejmě by bylo možné mít licenční smlouvy mezi držiteli práv a knihovnami. A pokud jde o nové knihy, bylo by možné mít zde určité odkazy z Europeány na stránky, kde by uživatelé mohli nalézt tento materiál, ale kde by se ho museli koupit bylo zde několik poznámek, pokud jde o pravidla copyrightu. Komunise se tím zabývá a předložila odpovídající dokument k tomuto tématu. A poslední bod řízení. Samozřejmě řízení bude zcela základním bodem projektu Europeana. My to řešíme společně s týmem pro tento projekt, pro Europeanu. Mnohokrát děkuji. Víte, kolegové, kolegyně, že zde jde o zrychlené řízení. aby se tato věc dostala včas do výboru pro kulturu, takže se bude hlasovat 4. února. A pozměňovací návrhy mohou být předloženy pouze v angličtině. A počítám, předpokládám, že s tím počítáte, takže děkuji a příští týden se uvidíme znovu. Nyní bod 30. Zpráva o zelené knize Komise o nakládání s biologickým odpadem v Evropské unii. Nyní si můžeme vyslechnout Charlesa Chichestera k tomuto tématu. Thank you, Chairman. And I thought... Děkuji, pane předsedo. Už jsem skoro myslel, že se z toho vyvléknu. Takže bioodpad. Zelená kniha komise už před dosti dlouhým časem, vydaná v roce 2008. Obsahuje definice odpadu, jakožto biorozložitelný odpad ze zahrad a parků, potravinářský a kuchyňský odpad z domácností, restaurací, stravovacích a maloobchodních zařízení a srovnatelný odpad se zařízení potravinářského průmyslu. A Dále ta definice pokračuje, co bioodpad nezahrnuje, například odpad z lesního hospodářství. Je nám řečeno, že celkový roč, celkové roční množství biologického odpadu v EU se odhaduje na 76,5 až 102 milionů tun, čili to číslo není úplně přesné. A že zde máme dva hlavní zdroje, jednak odpad ze zahrad zelený odpad tady z parku a tak dále, to na jedné straně a na druhé straně potom odpad kuchyňský. Dále se zde zdůrazňuje, že různé členské země mají různou politiku pro nakládání s biologickým odpadem. A jsou, je tam uvedeno několik eh, aktuálních metod nakládání, například eh, samostatný sběr. To je systém, se kterým já jsem stále více obeznámen u nás doma, kde musíme eh, třídit odpad, máme na to různé kontejnery a, a člověk z toho za chvíli téměř trpí demencí, když se jenom takhle snaží. Vždycky to ten správný odpadek umístit do toho správného koše. Dále samozřejmě skládky, tady se všichni shodneme, že to není ten optimální postup, tak na to zapomeneme. Dále spalování. Někteří věří na spalování, pokud eh, se daří využívat eh, potom vzniklou energii, k tomu se ještě vrátím za chvilku. Dále je zde možnost biologického zpracování odpadu, včetně kompostování, opět eh, něco, co trochu znám, eh, protože na venkově veškerý kuchyňský odpad umistujeme do kontejneru, kde to postupně necháme se rozložit a pak to můžeme používat na zahradě nebo vracíme to tady na zahradu nebo do půdy, takže to je velice ekologický postup. Dále zde anaerobní digestce, kdy tady se veškerý tento odpad umístí do velikého kontejneru a potom nějakým úžasným chemickým či jiným procesem se to samo přemění v plyn, což opět může být velmi užitečné z hlediska energetického. Vrátím se tedy k rozlišným režimům v členských zemích, pokud je o nakládání s biologickým odpadem, byly definovány tři postupy spalování, kde některé země eh, přecházejí tedy ze skládkování na spalování. Jsou některé země, u kterých se daří eh, výborně recyklovat materiály, to znamená probíhá dobře třídění a recyklace. Všiml jsem si, že Spojené království není na seznamu těchto zemí a dále jsou zde země, které eh, převážně spolehají na skládky. Tady není konkrétně uvedena žádná členská země, ale myslím si, že by tam mohla být celá řada členských zemí. Ovšem skládkám nejsme příznivě nakloněni, že? Takže musíme hledat jiné cesty, jak nakládat s tímto odpadem. Tím eh, aspektem této věci, který je eh, který přísluší především výboru Envy, ale eh, vždy je vhodné, když se náš výbor podělí o svoji moudrost s výborem Envy. Takže co nás asi obzvlášť zajímá, je eh, energetické využití nebo získávání energie z odpadu. Já si myslím, že to je ten aspekt, na který bychom by se měli zaměřit ve svém stanovisku. Evropská agentura pro životní prostředí vypracovala zprávu, ve které se uvádí, že potenciál Eh, bio, získání bioenergie z pevného municipálního ob, eh, odpadu je 20 milionů ekvivalentů ropy ročně, milionů tun tedy, eh, což představuje nějakých 7 veškerých obnovitelných, nebo by mohlo, veškerých obnovitelných zdrojů v roce 2020. Tedy jednalo by se o dosti zásadní zdroj energie a něco, co jistě si zaslouží podporu, protože je to užitečná cesta, jak zabít dvě mouchy jednou ranou, zbavit se odpadu a vyprodukovat, vyrobit energii. Komise ve své zelené knize také nastoluje některé otázky. Je tam těch otázek celkem osm. A bohužel, pokud víme, jenom jedna z nich přísluší našemu výboru, to znamená, jak zlepšit právě získávání energie z odpadu. A myslím si, že to je tedy ta oblast, na kterou by se naše stanovisko mělo zaměřit. A já se nyní eh, obrátím na kolegy a poprosím je, aby vstoupili eh, do této diskuse. Už jsem začal připravovat návrh toho textu, návrh toho stanoviska, ale podle našeho harmonogramu, aspoň to, který jsem viděl, stále ještě existuje časový prostor pro zapracování návrhu ostatních a budu kolegům velice vděčný, pokud s takovými návrhy vystoupí. Eh, pokud to pokud, to, pokud půjde o přátelské a e, slušné způsoby zacházení s odpadem. Děkuji. Herzlichen Dank. Děkuji. A jako první dostává slovo kolegyně Hol. Děkuji, já budu příjemná, protože já nechci jít a proti tomu, že budete třídit svůj odpad. Mnohokrát děkuji. Já si myslím, že na tomto místě bych s vámi souhlasila a řekla bych, ano, energie z odpadu, to je skutečně něco, na co bychom se měli soustředit. Uvědomuji si, že eh, tomu se dokument komise skutečně věnuje a že potenciál pro anaerobní digesci a produkci eh, bioplynu, to je něco, co by mohlo být eh, využito jako palivo pro eh, dopravu nebo a případně s určitou úpravou by se tento plyn mohl dostat do eh, obecných dodávek plynu. Ve skutečnosti je zde hodně technologií, které v současné době jsou vyvíjeny. Tyto technologie by zvýšily možnost využívat odpad pro získávání energie. Už zde jsme viděli určité eh, náznaky týkající se, eh, když jsme jednali o směrnici o obnovitelných zdrojích. A tehdy jsme speciálně poukázali na, eh, na využívání energie z odpadu. Já se o to velmi zajímám, protože se to týká také mého volebního okrsku. Potenciál využívání anaerobního procesu, a který nevede k bioplynu, ale a k produkci etanolu, tedy etanolu druhé generace. Zde mám určité obavy. A pokud se na to nebudeme soustředit, můžeme mít definici anaerobního zpracování odpadu, která se soustředí na bioplyn a nezahrnuje obrovský potenciál, který zde existuje pro bioetanol. Takovéto technologie již existují, takže já bych byla ráda, pokud by bylo možné něco takového začlenit do vašeho stanoviska. To by mi skutečně pomohlo. Děkuji. Děkuji, Romana Jodan Cízek. Hvala lepa in hvala našemu poročevalcu za eh, zelo... Mnohokrát děkuji zpravodajovi za velice jasný obrázek, eh, který nám zde vykreslil, pokud je o toto téma. Já souhlasím s tím, že většina aspektů spadá do kompetencí výboru ENVY. A naše kompetence zahrnuje ale následující. Vidím, že zde jsou v rámci našich kompetencí určité potenciály pro podniky. Nejedná se jenom o využití energie, ale také využití surovin a další zpracování surovin. Také bych chtěla zdůraznit následující věc. Je to problém, a možná ne problém jenom mojí země Slovinska, ale je to evropský problém. Lidé nevěří, lidé nechtějí mít ve své oblasti zařízení, která zpracovávají odpad. Já si myslím, že bychom měli šířit informace mezi lidmi a ukázat jim jasné údaje a celý obrázek. Je třeba, abychom jim řekli, že a je třeba mít eh, různé způsoby zpracování odpadu. Například eh, pokud je o spalování, má to určité výhody. Měli bychom poukazovat eh, také na tyto výhody. Měli bychom jim jasně říct, že se snažíme nalézt to nejlepší řešení. Náš výbor je výborem, který by na toto měl jasně poukázat. Také se domnívám, že by bylo dobré, abychom ještě jednou zdůraznili, že je třeba mít udržitelná kritéria pro biomasu. Na základě těchto kritérií budou učiněna rozhodnutí, jak nakládat s biologickým odpadem. Pokud jde o tyto nové iniciativy, musíme být opatrní. Cílem, jestli tomu správně rozumím, cílem této zelené knihy je odpovědět na otázku, jestli je potřeba opatření na úrovni společenství. Já bych řekla, že rozhodnutí o tom, jaké technologie je třeba využívat, záleží většinou na charakteristice regionu. Z tohoto důvodu bychom měli být opatrní, pokud jde o to, jak moc chceme zasahovat a musíme za, uh, nezapomínat na princip subsidiarity. Děkuji a slovo má další kolega. Köszönöm, elnök, igen, köszönöm, elnök úr. Szeretnék hozzászólni. Děkuji, pane předsedo. Já bych se rád připojil k svým předřečníkům. Já jsem chemickým inženýrem a dlouho jsem se zabýval biotechnologiemi, už 30 let. No tomu problému tedy rozumím. A jak řekl pan Čičestr, jak nám vysvětlil, eh, v jeho zprávě jde o odpad. Eh, a sice o takový odpad, ze kterého bychom měli vyrábět vlastně jen bioplyn, pokud chceme zůstat upřímní. Nic ostatního by bylo nepřípustné ani z materiálového hlediska, ani z technického hlediska. Soustřeďme se tedy na bioplyn. Bioetanol eh, zde není na místě, tedy jeho výroba. Eh, bavme se jen o bioplynu, o biometanu. Zdá se, že suchý materiál po sedimentaci může být ještě jednou využit. A potom může být dodáván bioplyn, může být nadále očišťován, stejně jako zemní plyn například. Bioplyn sice tak dobře nevytápí, nemá takové výhřevné vlastnosti a obvykle se užívá pouze v lokálních sítích, v některých částech města nebo eh, na menších sídlištích. Eh, je k tomu k dispozici velká řada odborné literatury. Rád spolupracuji s panem Čičestrem. Ve Švédsku je společnost Technická Verken, která se zabývá tímto procesem a zcela podrobně ho eh, popisuje. Zabývá se také metodami zpracování odpadu a bioplynu. Měli bychom se soustředit tedy na tyto zdroje. Děkuji, říká předseda. Chce komise ještě něco dodat? Ne. Potom, pane Čičestře, chcete něco dodat? Uh, Jenom několik slov, pane předsedu. Nejdříve bych chtěl poděkovat kolegům za jejich příspěvky. Chtěl bych říci, že jsem předpokládal a ty body, které jste zmínili, pokud jde o nevyčlenování technologií já si myslím, že je velice důležité, abychom měli eh, otevřené možnosti, abychom podporovali rozmanitost, protože tak zaručíme bezpečnost dodávek a tím se také posiluje hospodářská soutěž. Takže já bych chtěl vložit odstavec, který by zdůrazňoval, jak důležité je otev- nechat otevřené veškeré technologické možnosti využívání biologického odpadu, tak aby se podpořila inovace a vytváření pracovních míst v této oblasti. Já si myslím, že to zohledňuje to, co říkala paní Hola, paní Röde. Eh, souhlasím eh, s tím, co říkala paní eh, Jordán, pokud jde o udržitelná kritéria. Já v tlumočení jsem slyšel biomasa, ale musíme ujasnit to, že zde hovoříme o bioodpadu o biologickém odpadu, což je něco jiného než biomasa, protože biomasa je něco, co se vyrábí záměrně, aby se to stalo palivem nebo zdrojem energie jako je například etanol. Zatímco odpad je odpad, to je něco, co je na konci procesu. Já se rád dozvím něco o zmíněné nové technologii. Takže na základě této diskuse vypracuji návrh stanoviska do příště a doufám, že v celém tom procesu nevyprodukujeme příliš mnoho odpadu. Dankeschön. Ähm, mnohokrát děkuji. Dále dodržování práv duševního vlastnictví na vnitřním trhu. Spravodajem je Paul Rubik. Pan kolega zde dnes není, ale je tu eh, paní Jordán Cizeli, takže jí předávám slovo. Thank you very much. Paul Rubik uh, is, not here. Děkuji mnohokrát. Paul Rubik tu bohužel není, já se pokusím jej nahradit, ale ne stoprocentně, protože eh, samozřejmě nemohu poskytnout jeho pohled, jeho reakci na to, co zde zazní, ale mohu vás ujistit, že to, co řeknete, se k jeho uším dostane. Jenom abychom zabránili nedorozumění. Přečtu, co mi kolega připravil. Byl by rád, eh, respektive rád by navrhl výboru pro právní záležitosti, aby eh, zapracoval tato doporučení. Za prvé, podpořit dostupnost celoevropských eh, licencí na práva duševního vlastnictví. Dále eh, zvážit eh, jakožto krok směrem k jednotnému řešení trhu s těmito právy duševního vlastnictví nějaké to, že by se ty dokumenty dostaly v jednom jazyce a v tom by se distribuovaly v celém společenství. Dále podpořit technologickou neutralitu Eh, u obsahu, eh, na kterého se vztahují práva duševního vlastnictví, aby se to distribuovalo tedy bez ohledu na typ technologie nebo formát, který je použit a aby byla také umožněna konvertibilita formátu. Dále podpořit eh, silnou ochranu těchto práv duševního vlastnictví a zároveň umožnit snadnou dostupnost děl, podpořit transparentnost, pokud je o držitele práv duševního vlastnictví. Dále eh, zvážet možnost efektivních sankcí, které by eh, zabránily zneužívání autorského práva a řídit se principem, že například eh, poskytovatele. Paní kolegyně tlumočnice vás žádají, abyste trošku zpomalila. Okay, then I will start again with the point. Dobrá, tak já začnu znovu s bodem číslo 5. Eh, zmožnit, eh, pardon, zvážit efektivní sankce, které by eh, odrádily od porušování práv vlastnictví a podpořit princip, podle kterého například poskytovatele komunikačních služeb byly pouhým kanálem a nenesou odpovědnost za porušování, ke kterému dojde prostřednictvím nebo díky tedy službám, které poskytují. Dále využít plně sankce, které jsou dostupné v rámci práva hospodářské soutěže a obchodního práva všude, kde je to vhodné. Dále, všude tam, kde je to vhodné, eh, provést to hodnocení dopadu eh, na práva duševního vlastnictví, zejména pokud jde o malé a středně velké podniky ve, a provádět, postupovat takto ve všech hodnoceních dopadů. A poslední věc, prostřednictvím Evropské observatoře pro proti pirátství a padělkům přispět k zavedení společných standardních postupů a kritérií, která by umožnila produkci eh, srovnatelných a spolehlivých dat o tom, eh, jaký je výskyt eh, padělání a piráctví v různých odvětvích. Děkuji. Děkuji vám. Někdo další se nehlásí, protože ani stínoví zpravodajové nejsou přítomni. To nám to celé zkrátí. Komise nechce také nic dodat. Dobře, potom jsme vyřídili tento bod pořadu jednání. A dostáváme se k bodu číslo 31, tam je to také celkem jednoduché, zpravodaj není přítomen a proto bod odsouváme, dostáváme se k bodu různé, nemám nic, další zasedání je 4. února, to tak jako tak už víte. Je mi opravdu líto, že musím ukončit dnešní zasedání že už máte volno. Děkuji vám. Ne. Hlásí se ještě kolega Chichester, má ještě něco důležitého. Promiňte, nemůžu ještě ukončit zasedání. Pokračujeme. Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Já nemohu nechat uplynout tento okamžik, aniž bych vám poblahopřál k tomu, že jste vyčerpal dnešní program schůze e, předčasně. Přitom víme, jaké jsou na vás tlaky e, ze strany našich výřečných e, kolegů poslanců a poslankyně. Já vám přeji vynikající víkend, pane předsedo.